Byl jsem členem těchto dvou výborů také během svého předešlého mandátu. Uvědomuji si, že byl odeslán dopis, že vy jste odeslal dopis výboru předsedovi pro zemědělství a připouštím spolu se zpravodajem Kristosem, že jsme dospěli k určité dohodě mezi dvěma výbory a tato dohoda je dohodou, která se týká všech členů výboru Agri a asi víte, že dílčí hlasování proběhlo právě k těm otázkám, které vedly k situaci, která vznikla na výboru pro mezinárodní obchod. Bylo to 48, 35, 61. To jsou pozměňovací návrhy, kde chceme mít dílčí hlasování. V případě 47, eh, první, druhá, třetí část, tam chceme dílčí hlasování. V případě 49, jak jste správně řekl, zde se hovoří o vztazích mezi Evropskou unii a Mercosurem. A je to také rozděleno do dvou částí. Možná nevíte, že jsme se dohodli na těchto dílčích hlasováních. E, ve svém příslušném výboru jsem hájil tuto dohodu s panem Kristofem, ale jsou tady dvě věci. Je to jednak otázka příslušnosti daného výboru, kompetencí. To se řešilo v rámci mého požadavku o dílčí hlasování, takže tyto otázky se budou řešit odděleně. Týká se to mezinárodního obchodu, jak už jsem říkal, se členem obou výborů a pochopitelně nikdo neví, jak budou kolegové hlasovat na plenárním zasedání, to je jasné. Ale všechny tyto věci byly předloženy a nevím, proč bychom nemohli pokračovat s dílčím hlasováním v případě těch konkrétních věcí, které nám dělají problémy, ale já si myslím, že takto by to mělo být v pořádku. Yes, I know that there is this proposal for a split. Ano, je tady návrh pro dělčí hlasování opět. Měli bychom to probrat na zasedání koordinátorů, ale já nejsem proti dílčímu hlasování, nicméně stále hlasujeme o pozměvacích návrzích výboru Agri. A já si říkám, zda by výbor Agri dovolil našemu výboru přijímat pozměňovací návrhy, které se týkají zemědělské politiky. O to jde. Takže dílčí hlasování nám možná jenom umožní, abychom eh, zmírnili škodu, ale ta otázka kompetencí není vyřešena. Prosím, kolega. Pane předsedo, já si myslím, že je velice důležité, že se toho tématu dotýkáte a to nejenom na zasedání eh, koordinátorů, ale i tady na veřejném zasedání. To, co říkali oba předřečníci, eh, sem patří. Nehovoříme o problému jenom u, toho, u téhle zprávy, ale o, o problému, který je tady trvalý. Chris Cardiana Mustargini eh, zmínila výbor eh, IMCO a zprávu o označování textilí a tam IMCO u tématu, se kterým neměl co dělat dohromady, najednou dal pozměňovací návrhy na, k věci, kde, kde my jsme příslušný výbor já jsem poslední dva dny byl doma nemocný, měl jsem tady čas, takže jsem si velice přesně vyhledal, eh, nebo podíval jsem se na ten eh, návrh eh, zprávy, které, který kolegyně předložila. A to, co odhlasoval náš výbor, to bylo velice přesně. A pak jsem se díval na to, co dělal kolega Papastamkos a bylo to přesně podle rozdělení. A teď se stalo následující. V zemědělském výboru předložili pozměňovací návrhy, eh, které odporují dohodám. A já eh, si říkám, jestli takovéto výsledky hlasování jsou předvídatelné nebo ne. Ty pozměňovací návrhy už jsou k dlouho k dispozici. Já si říkám, proč sekretariát, a omlouvám se za, tu, za ten útočný tón, eh, neřekne rovnou, že je nějaký problém, stává se to. Proč před hlasováním náš sekretariát nepřeskoumá eh, pozměňovací návrhy zemědělského výboru a eh, nezakročí proti porušení eh, rozdělení kompetencí podle článku 50. Já si myslím, že jednací řád k tomu poskytuje pravidla a do budoucna bych si přál, aby náš sekretariát výboru Eh, byl o něco pozornější a upozornil nás a po případě eh, kontaktoval eh, druhé výbory a projednal s nimi o tom, jestli jejich pozměňovací návrhy mohou být e, projednané. Já vím, že už jsem se e, rozezloval několikrát, protože e, některé pozměňovací návrhy nebyly přijatelné i na jiných výborech. Já nevím, já si myslím, že když se, k tomu, že se o to jednou zasadíme, tak nebudou mít problém příští týden. A potom ještě k příštímu týdny. Já si výslovně přeji, abychom hlasovali o zprávě kolegy Papa Stankosa až příští týden protože kdybychom to vrátili zemědělskému výboru, tak by to ten problém akorát odložili, ale nevyřešili. A proto bych chtěl poděk- poprosit všechny frankce, abychom eh, eh, se podívali na tu zprávu, kterou teď projednává zemědělský výbor a rozmysleli si, a rozmyslíme si potom, eh, jestli jako příslušný výbor se budeme vyjadřovat k těmto věcem, které, do kterých mluví zemědělský výbor. U Mercosur tam bych býval byl velice vděčný, kdyby nám eh, zemědělský výbor dal eh, seznam problémů, na které my máme dávat pozor při vyjednávání eh, s komisí. Ale přerušit vyjednávání s Mercosurem, to je úplně nesmyslné. A když se podíváte na to, od, na to, od, na to vysvětlení, na to odůvodnění, a sice, že některé členské státy tady nebyly předtím, než se to začalo, No to bychom museli eh, zrušit eh, vyjednávací kolo z Dauha, protože to začalo v roce 2004. Mohli bychom eh, přerušit vyjednávání s, uh, s Chorvatskem, taktéž s Tureckem. To všechno začalo mnohem dříve než v roce 2004, před východním rozšířením. Máme tady celou řadu Eh, řízení, která se táhnou dlouhá léta, 6-7 let, takže eh, to, eh, to je jako důvod pro přerušení vyjednávání s Mercosurem je prostě nesmyslné. Takže podívejme se na to ještě jednou ve frakcích a využijeme tu příležitost použít oddělená hlasování. A potom jistě přispějeme nějakým užitečným výsledkem. A do budoucna bych si přál dvě věci. Za prvé, abychom teď nevrátili tu zprávu do výboru, ale abychom o tom eh, hlasovali příští týden. A potom eh, bych si přál, aby sekretariát mnohem intenzivněji eh, kontroloval před hlasováním v jiných výborech to, že oni mohou schválit nějaké pozměňovací návrhy, které zasahují do našich pozměňovacích, do našich pravomocí. Já si myslím, že je dobré, abychom se my jako poslanci pokusili ten problém teď vyřešit, ale myslím si, že ten problém nezačíná u nás. Je tady politická otázka, je také otázka postupu, čili jak postupovat dál. Pozměňovací návrhy byly přijaty ve výboru pro agri. Nějaké další poznámky? Takže otázka postupu bude rozhodnuta na zasedání koordinátorů a politická otázka může být řešena zde. Dobře, ještě někdo? Takže tato otázka je jasná. Tím se dostáváme k hlasování. Máte připraveny své volební karty. Začneme tedy hlasováním GSP. Je to změna nařízení, která rozšiřuje platnost nařízení GSP, čili uplatňování systému všeobecných celních preferencí eh, pro období od 1. ledna do konce letošního roku. Takže je tady několik pozměňovacích návrhů eh, k návrhu zprávy náš zpravodaj je Helmut Scholz a také jsou tady návrhy od DEVE. Nicméně, pokud vím, tak došlo k určitému vývoji, který musíme vzít potaz a dávám slovo panu Šulcovi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád přišel s krátkým prohlášením, než se bude hlasovat o mé zprávě. Jsme několikrát projednávali to, jak je nezbytné nalézt e, rychlé řešení tomu neustálému prodlužování mechanismu e, GSP, těch všeobecných celních preferencí. Protože e, v partnerské země potřebují jasno ohledně GSP. My jsme komisi několikrát kritizovali za to, že včas nepředložila novou verzi nového mechanismu a proto jsem se také ve své zprávě pokusil eh, naznačit eh, na to, že je nezbytné, abychom my eh, za sebe vyjádřili, že Evropský parlament podle Lisabonské smlouvy trvá na plných spolurozhodovacích pravomocích i v otázce mechanismu GSP. Vzhledem k vývoji v posledních týdnech jsem spolu eh, se stínovými zpravodaji, kterým chci poděkovat za účast eh, na práci na této zprávě. Eh, získal informace od komise v tom smyslu, že tentokrát, že, že tentokrát hodlá informovat parlament více o případech, kde bude třeba nějak do toho vstoupit, tak aby parlament mohl potom být lépe připraven pokud eh, bude eh, moci nebo muset eh, do toho vstoupit. Vítám tady pana komisaře na našem dnešním zasedání. A já jsem velice rád, že je připraven trvat na briefincích v takovémto případě. A mám také dopis od generálního ředitele Demartyho, kde jasně eh, popisuje přístup komise v tomto případě. Mohl jsem si vyměnit názory eh, ke, své, ke svým pozměňovacím návrhům k té původní zprávě a zjistili jsme, eh, že bychom to mohli vyřešit tím, že tohle to převezeme na doprava informovanosti a celé ty eh, politicky složité věci bychom promítnuli do vytvoření nového mechanismu. A proto já jsem stáhnul všechny své pozměňovací návrhy na základě této dohody a na základě této, tedy tohoto ujednání o vyřešení politické otázky s komisí. A díky tomu bychom mohli otevřít eh, mechanismus GSP jak z pro Evropskou unii, tak pro eh, příjemcovské země. Potom chápu ty pozměňovací návrhy výboru DEVE. Bohužel vývoj posledních týdnů nám neumožňuje nalézt řešení s výborem DEVE, protože oni už o tom hlasovali a podle parlamentního jednacího řádu není možné stahnout tuto odhlasovanou zprávu. Proto bych navrhl, abychom v další práci na mechanismu GSP a um, my um, máme slib, že, se to před, že, že to má být představeno v květnu. Takže my bychom uh, se v té další práci chtěli zaměřit na právní otázky, eh, které byly původně tématem mých pozměňovacích návrhů. Proto já bych byl proto, abychom blokově hlasovali proti eh, pozměňovacím návrhům DV, i když eh, si myslím, že osobně, že jsou dobré, ale z politických a technických ohledů musíme být proti tak, abychom rozjeli ten mechanismus GSP, takže hlasuji, jsem proto, abychom byli proti. Dobrá, já souhlasím s tím, co říká pan zpravodaj, říká pan předseda. Já jsem také jedním ze stínových zpravodajů a všichni stínoví zpravodové doporučují nebo tvrdí, že jakýkoliv další průtah by zde mohl poškodit eh, zájmy přijímajících zemí, které požívají všeobecných celních preferencí. Proto jsem se eh, rozhodl jednat v této otázce a došel eh, k závěru, že vzhledem k tomu, že se tam jedná o, o trvalé prodlužování, tak není třeba to výrazně měnit pozměňovacími návrhy a pozměňovací návrhy o prováděcích a delegovaných aktech bychom mohli nechat na debatu o všeobjímajícím zařízení, o tom omnibusu pokud bude předloženo komisí parlamentu v blízké budoucnosti a máme dobrý důvod se domnívat, že návrhy těchto iniciativ eh, budou v našem zájmu. A potom naše eh, požadavky na informování parlamentu o naplňování nařízení jsou eh, teď mm, zaručeny sdělením generálního ředitele k obchod eh, panem Lemartym eh, a dopisem, který mě komisař de zaslal, kde se potvrzuje eh, právo informovanosti parlamentu. Jak zpravodaj, tak stínoví zpravodajové považují tyto záruky za dostatečné. Proto uh, Eh, jsem souhlasil se stažením našich pozměňovacích návrhů s eh, nepřijetím pozměňovacích návrhů výboru DV. Nicméně vyjadřuji to, že eh, jsme pro ty pozměňovací návrhy v obsahu, obsahově a to také se promítne do toho, jak budeme hlasovat o tom věcném ehm, návrhu, až přijde do parlamentu. A jsme proto, jak to teď navrhla komise, proto, aby nás, eh, nebo aby nás komise od nynížka informovala o jakémkoliv kroku při naplňování tohoto nařízení. Myslím si, že to dohoda je dobrá. Musím poděkovat Helmutu Šolcovi a komisi za jejich eh, snahu dobrat se k závěru. Takže teď hlasujeme. Budeme hlasovat eh, v bloku o pozměňovacích návrzích 9. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Hlasování o pozměňovacím návrhu komise. Také byl přijat. Také byl změněn. Jedná se o elektronické hlasování, které teď zahajuje. Končím hlasování. Přijato jednomyslně. Ne. A teď eh, hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji elektronické hlasování. Kristiáně Muscardy funguje stroj. Tamto předtím jsme už započítali. Takže končím hlasování. A výsledek je 22 pro, to znamená jednomyslně. Takže blahopřeji Helmutu Šolcovi vynikajícího výsledku. Bod 6 a sice návrh stanoviska a kterým přispíváme IMKU a k jejich zprávě z vlastní iniciativy o jednotném trhu pro podniky a růst. 0,47 pozměňovacích návrhů. Takže přistoupíme k ním. Začněme u pozměňovacího návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní eh, Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh číslo 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10, část 1, pozměňovacího návrhu 10, kdo je pro,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 Máme tady dílčí hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo se zdržel, kdo je přijato. Zamítnuto, pardon, říká pan předseda. 29.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 Dílčí hlasování, kde je pro první část, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pro druhou část, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 24 říká pan předseda, 34 se opravuje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Takže druhá a část 35. Elektronické Elektronicky hlasujeme. Jeden chybí. Končím hlasování. to. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, 37, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 38. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Zamítnuto. Nový pozměňovací návrh číslo 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat, zamítnuto 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto? Anbo, nejsou připomínky. Takže 42, 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji teď. Končím hlasování. A bylo přijato 17 eh, hlasy pro, nikdo proti a pět se zdrželo. A nyní tedy eh, dám slovo Josefu Andreasovi. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za vaši práci, práci sekretariátu, našich asistentů také, protože jsme dosáhli významných dohod. E, dokonce i e, liberálové UE ostatní souhlasili, takže myslím, že to bude významné, protože to vytyčí orientační linie pro další dohody. Děkuji. Děkuji, Josefo. Děkuji, dostáváme se k bodu číslo 7, to jsou obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Kanadou. Is there any problem with the interpretation? Máte problém s tlumočením, ale já jsem hovořil anglicky. To byl vtip. Takže bod číslo 7, ochodní vztahy mezi EU a Kanadou. Je to ústní otázka, takže Koordinátoři se dohodli v lednu, že tady budeme mít zrychlený postup v případě této ústní otázky, protože to umožní také rychlejší odpověď ze strany komise, i když neformálně, a týkalo se to přípravy návrhu usnesení. Konkrétně se to také týká naší, eh, našeho výjezdu do Kanady Návrh textu byl odsouhlasen ze strany politických skupin, ze strany šesti politických skupin, to znamená, otázka zní, zda bychom měli hlasovat, anebo zda bychom měli předložit pozměňovací návrhy. Nikdo nemá žádnou námitku, dobře, takže budeme hlasovat o návrhu ústní otázky, která se týká obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Kanadou, má být předložena komisi a předložil i kompromisní eh, výbor ze strany EPP, socialistů, ALDE, Zelených, GUE a EKR. Takže připravte se na elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 hlasů pro. Výborně. Tím se dostáváme, tím tedy končíme hlasování a dostáváme se k bodu číslo 8. Došlo k nedorozumění. Pan komisař má nás informovat o nových potravinách, o tomto nařízení. To je chyba, protože víte, že tato otázka se řeší v rámci dohodovacího řízení v parlamentu. Konečné zasedání je 16. března. Je to otázka klonovaných zvířat a jejich potomků a jde o revize dovozů, které mají také dopad na obchod, čili nevidím žádné překážky v tom, aby nás pan komisař mohl informovat, jak postupujeme v této oblasti. Nicméně, jak jsem říkal, není to dokončená otázka, takže Nevidím, jestli úplně, nevím, jestli úplně přínosné, abychom eh, zahajovali diskusi k tomuto tématu. Protože, jak jsem říkal, bude se to řešit v rámci dohodovacího řízení. Takže s tímto upozorněním, které je prostě jasné, bych eh, dal slovo panu komisaři. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Přišel jsem do vašeho výboru, abych vás upozornil na obchodní aspekt eh, návrhu nařízení o nových potravinách. Eh, tento dokument se stále řeší a vím, že Evropský parlament eh, vyslovil velké hm, etické obavy, které se týkají klonování, ale chtěl bych říci, že se také řeší otázky VTO, čili otázky mezinárodního obchodu. Co děláme v Evropě v oblasti klonování je naší věcí. A co se týká dovozu, tak eh, musíme vytvořit určité překážky. Čili to znamená, že vše musí být v souladu se zákony VTO. Toto nařízení nebude diskriminační a navíc existují velké obavy, které se týkají etiky, pohody zvířat, čili měli bychom vytvořit výjimky GATT v případě Eh, těchto zvířat do té doby, než se zlepší techniky klonování. Co se týče eh, zákazu potravin z těchto zvířat a jejich potomků, to velice těžko obhájíme, protože z hlediska bezpečnosti potravin musíme naplňovat dohodu SPA, která požaduje, aby naše opatření eh, byla podložena vědou. Vědecké výzkumy EFSA neidentifikují žádné problémy, které by mohly odůvodnit zákaz Eh, dovozu masa z těchto potomků. Také se nezdá, že by tady byly nějaké problémy, které se týkají pohody těchto zvířat, eh, hlavně co se týče konvenčních eh, šlechticích metod. Co se týče etických problémů, tak to se řeší v rámci VTO SPA. Tady se v tomto případě zabýváme pouze bezpečnostní potravin a vědeckými důkazy. Musím také zdůraznit, že zavedení systému Eh, označování před dovezem na trh by nebylo v pořádku, protože se toto maso musí jíst eh, neprodleně, čili bylo by velice těžké zajistit tato spoždění, protože zde existují určité eh, podmínky, které <clears throat> musí být v souladu s nařízením VTO. Čili Týká se to dovozu masa z třetích zemí, protože tyto země nemají systém vyhledávání, které se týkají e, výrobků e, z masa, z těchto potravin. Znamenalo to, že bychom zastavili dovozy ze třetích zemí, kde dochází ke klonování a nebo kde dochází k inseminaci klonovanými býky. V případě zákazu dovozu klonovaných zvířat e, by vznikl dopad na naše zemědělce. Co se týče USA, například by mohlo vzniknout odvatné opatření a mohlo by to vést takzvaným karuselovým sankcím, což by znamenalo asi 250 milionů euro eh, ročně pro konkrétní sektor. Týká se to také GMO a nebo chlorovaných kuřat. Na závěr, jako komisař pro obchod, eh, chceme zakázat dovoz klonovaných zvířat, ale ne potravin z těchto zvířat, protože jinak bychom se dostali do velice rizikové situace. Děkuji, pane komisaři. Je jasné, že pan komisař řešil obchodní aspekt této otázky, takže mu děkuji, že informoval náš výbor um, pro mezinárodní obchod a jak již jsem říkal, budu přijímat pouze otázky, pokud eh, se budete ptát na věci, o kterých pan komisař hovořil, čili prosím, máte někdo dotaz eh, k této problematice? Kristof Fielner. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, nechci vstupovat do diskuse, nicméně jsem členem výborem Envy a jsem také členem dohodovacího řízení, takže mám skutečně příležitost projednávat tyto otázky v tomto kontextu. Ale co se týče transparentnosti, bych chtěl informovat eh, kolegy, poslance, že v tuto chvíli v rámci dohodovacího řízení je jasné, že Rada má víceméně stejný názor jako komise a v tuto chvíli probíráme otázky, které jsou ještě nedořešené. Chtěl bych poděkovat panu komisaři, že nám dal příležitost, abychom pochopili celou problematiku, protože když se bavíme o těchto otázkách v dohodovacím řízení, tak eh, se tam řeší pouze otázky jednotlivých výborů. A já si myslím, že to ovlivňuje práci všech výborů, nebo aspoň se to dotýká jejich zájmu. Vítám tedy, že pan komisař řekl svůj názor, názor tedy, který předložil našim členům a že se zajímá o dohodovací řízení, protože, jak pan komisař říkal, tak či onak to bude mít eh, dopady na náš obchod. Ano, budu dávat eh, slovo pouze členu našeho výboru, paní Muscardini. Grazie, presidente, grazie al commissario. Děkuji, pane předsedo, děkuji, děkuji pane komisaři. Děkuji za to, že jste zorganizovali toto setkání a předání informací. Já bych chtěla mít více informací, pokud jde o vědecké údaje, o kterých se zmiňoval pan komisař. Eh, víme vůbec, zda je třeba čekat určitou dobu, eh, jak je protokol, co se týče farmaceutů? kosmetických eh, výrobků a jiných látek, eh, které jsou ve styku s organismy, jaké jsou protokoly, na jejich základě bylo eh, uzavřeno, že ty vědecké údaje říkají, že to, to maso je bezpečné a vůbec potraviny, které pocházejí z potomku klonovaných zvířat. Komisař hovořil o ekonomických nákladech eh, konfliktu se třetími zeměmi, které by mohly zavést odvetná opatření. A eh, my chceme vědět, jaký by byly náklady zdravotní, když budeme používat látky, které ještě nebyly vědecky dokázány. A dále byl vyhodnocen dopad eh, v ekonomické oblasti negativních výsledků eh, našeho, naší živočišné výroby, eh, když máme zelenou při dovozu zvířat nebo části zvířat, které jsou potomky klonovaných zvířat. Eh, byly vyprodukovány neběžnou cestou. Myslíte, že to povede ke snížení nákladů a že to bude užitečné pro určité rozvojové země například? Eh, tento eh, výbor eh, by měl jednat o možných negativních dopadech a měli bychom mít více vědeckých a globálních údajů k této otázce. To questions to the commissioner. Uh, the... Nyní tedy můžete klást otázky panu komisaři. Tak další je David Martin. Děkuji. Stojí za to poznamenat, že eh, nejde jenom o výbor pro životní prostředí, který eh, se vyjádřil k klonovaným eh, zvířatům, ale dvakrát na panárce velkou většinou parlament dal jasně najevo, že si myslí, že by zvířata klonovaná by se neměla dostat do potravinového řetězce. VTO vždycky se těžko předvídá těžko říct, eh, jak by to dopadlo. Eh, takový spor před VTO, nicméně eh, blahobyt zvířat a veřejná morálka jsou také součást toho problému a myslím si, že ta nezávadnost těch potravin také nebyla prokázána. A potom je tady to sdělení o generální ředitelství pro obchod, které říká, že neexistuje žádný systém dohledatelnosti. Takže kdybychom eh, zavedli eh, zákaz klonovaného masa, tak bychom eh, museli zakázat veškerý, veškeré dovozy masa z Brazílie a z USA. Proč komise radši nezavede systém dohledatelnosti, než aby takhle strašila? Děkuji. Stále nám ještě zbývají dvě témata, ke kterým nám komisar Dechicht něco řekne. Daniel Kaspery a potom Keith Taylor. A potom uzavřu. Já mám dvě otázky. Eh, jedna se týká toho, co, o čem říkal eh, eh, kolega David Martin, a sice ta dohledatelnost. Mně jde o to, aby na konci toho se ukázalo, že to maso je z Evropské unie, takže já si přeji povinnost označovat. A otázkou je, do jaké míry je označené maso dohledatelné. Někteří říkají, že to jde, někteří, že nejde. Já si myslím, já chci vědět, co si o to myslí komise. Existují technologie komise, eh, kterým, eh, kterými můžeme zavázat naše partnery. A sice, aby eh, oni museli označovat i potomky geneticky modifikovaných zvířat. A potom tady máme ten klasický příklad kdy eh, máme určitou eh, povinnost, kdy jsme nemuseli obcházet základní povinnosti ve VTO, pardon, eh, kdy může dojít třeba i k obchodní válce, ale s nejhorším VTO rozhodne proti nám a to maso se k nám dostane, ale ale otázkou je, jak změnit pravidla VTO tak, aby eh, takové maso se k nám vůbec nedostalo. Existuje možnost změnit pravidla VTO? Eh, myslí se na tom eh, v komisi, jestli by to bylo technicky možné? A nejdříve je tady ta otázka tedy technické dohledatel, zpětné dohledatelnosti. A můžou, můžeme zavázat partnery, aby to o, o, mm, označovali ty výrobky. A za druhé je tady změna pravidel VTO. Děkuji, Kýsteler. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jestli Evropský parlament dvakrát eh, byl proti klonovanému masu a eh, důvod eh, dohledatelnosti důvod, kterým uvádí komise, tak není možné ho dohledat, tak je třeba to revidovat prostě. Jaká opatření můžete přijmout? Tak abyste promítli do praxe vůli parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se popla- zeptal pana komisaře, aby mi to vysvětlil. Myslím, že na konci říkal, že eh, on by v zásadě byl eh, s, s, eh, pro zákaz neklonovaných klonovaných zvířat, dovozu klonovaných zvířat. Ale um, takhle bych to řekl nedovážet klony, ale jejich potomky. A já jsem eh, se dočetl, že v zásadě není možné to dohledat, není možné to odvodit, odkud to přichází, takže by se jenom důvěřovalo výrobcům. Pane komisaři, mohl byste eh, vysvětlit, co jste tím myslel? Děkuji. Helmut Scholz. Já bych se eh, zeptal na to tež. Hovořil jste o klonovaných zvířatech a o oddělení potomstva. O oddělení o potomstvo. Tak, pane komisaři, vy jste říkal, že je možnost dohledat ta zvířata dva měsíce. Po o, v expedici. A vy říkáte, že to není možné, tak co to znamená? Pane komisaři, máte slovo. Chcete ještě řešit eh, toto téma, než eh, odejdete? Ano, dostal jsem celou řadu otázek. Asi bych se měl aspoň pokusit odpovědět na tyto dotazy. Prosím. V první řadě si myslím, že bychom měli vzájemně pochopit, o čem vlastně mluvíme. A jak tomu rozumím tedy já, klonujete zvíře, většinou klonujete býka. Ne krávu, ale býka. A pak máte klonovaná zvířata a tato klonovaná zvířata nejsou vyvážena. Ta si ponecháte ve svém podniku, na své farmě a co chcete prodat je semeno, čili ne samotné klonované zvíře, nebudete prodávat toho býka, ale budete prodávat produkt toho býka, to je semeno. A zdá se, že to semeno se dá vysledovat. Další generace, to znamená, která vznikne po inseminaci, vznikne klonované zvíře, ten potomek a tak to normálně šlechtíte zvířata. Stejně tak eh, se to řeší v případě semene býka, který nebyl klonován. Tak to probíhá šlechtění a pak tedy vznikne potomek. Eh, potomek pochopitelně nemůže být identifikován, protože je výsledkem normálního šlechtění a pak máte maso z toho potomka. Čili to jsou jednotlivé fáze, různé fáze, tak jak jsem to aspoň pochopil já. Tvrdíme, že nemáme problémy s klonovanými zvířaty, to chápeme a také to myslím můžeme obhájit před VTO. Nemáme problém s potomkem jako takovým, tím živoucím zvířetem. Tam by dovoz nebyl povolen, ale pokud bychom měli zakázat dovozy masa z tohoto potomka, tak se dostaneme do obchodní války, není možné to eh, vysledovatelné a dojde k odvetným opatřením. Takže vysledovatelnost, to je problém. Co můžeme tedy vysledovat? Klonované zvíře, můžeme vystopovat eh, semeno, ale tam to končí. Mohli byste jít dál a mohli byste vysledovat také potomka, pokud byste měli náležitý systém pro sledování, ale bohužel tento systém neexistuje. V USA mají systém, ten je ale dobrovolný, jsou tam jenom dvě farmy, které souhlasily eh, s tím, že budou účastníky tohoto systému, takže v podstatě ta vysledovatelnost eh, tam neexistuje, protože můžete sledovat zvíře, pokud má čip například v uchu, ale tím to končí. Otázka označování. Označování je založeno na předpokladu vysledovatelnosti. Pokud nemáte nějaký systém sledování, tak nemůžete nic označovat. A to je otázka, zda bychom měli změnit předpisy VTO. Teoreticky ano, ale můžete je změnit pouze jednostraně, pardon, jednomyslně. To je jeden z důvodů, proč máme takový problém, proč nemůžeme uzavřít eh, vyjednávání kola Doha. Čili tady máme zásadní změny a ta nařízení VTO jsou trošku teoretická. Já si myslím, že pan Kaspára se toho musí být vědom. Pane Taylor, já vám poskytuji informace. Informuji váš výbor a v dohodovacím eh, řízení máte zástupce rady a parlamentu. Je to tedy vyjednávání mezi oběma stranami a tradiční systém legislativního podnětu, což byla pravomoc komise, to už neexistuje v rámci této fáze rozhodování, čili nyní je na parlamentu, aby obhájil své stanovisko a nemusí to být tedy úkol komise. Myslím, pane Šťastný, že jsem aspoň se pokusil vysvětlit, na co jste se ptal. A poslední otázka se také týkala vysledovatelnosti a to je tedy odpověď, kterou mohu poskytnout na tyto dotazy. David Martin Mám konkrétní dotaz. Myslím, že pan komisař byl velice konkrétní v tuto chvíli. Možná se mýlim, ale ta vysledovatelnost je možná a existuje v Evropské unii v případě hovězího skotu, ale jinde to neexistuje, například v USA to není, čili to není potom náš problém, ale je to problém USA. Pokud USA chce prodávat do Evropy, tak musí mít systém vysledovatelnosti. Ano, děkuji. Pane komisaři, prosím. Teď má, eh, zahajujete karteziánskou logiku. Nejsme filozofové, jsme politici a Myslím, že oba dva jsme přibližně stejně dlouho v politice. Je to tedy praktický problém. Prostě v USA není systém vysledovatelnosti, také ho nebudou hned tak mít. Teoreticky by ho mohli mít, nicméně jim to nemůžeme uložit jako povinnost, protože tam není žádná povinnost, kterou by museli plnit vůči VTO v tomto ohledu. Mohou si posílat krávy na měsíc, když budou chtít začaly se psy a nakonec tam začali posílat lidi, je možné cokoliv. Ale v reálném světě obavíme, jak to chodí. Pokud eh, budeme zakazovat dovozy potravin z potomku, tak se dostaneme do obchodní války. Je to takto jednoduché. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a dostáváme se k druhému bodu. Chtěli bychom slyšet od pana komisaře, co si myslí o obchodních implikacích, eh, která je na jižním pobřeží Středozemního moře, to znamená Tuniska, Egyptu a Libie. Hovoří se o obchodních opatřeních, která by měla být přijata a politický vývoj může ovlivnit naše obchodní závazky právě v této oblasti. Můžete nás informovat k tomuto tématu? Yes, chairman, uh... Ano, předsedo. Pane předsedo. To, co se děje, je uh, zcela bezprecedentní a historicky významné. Proto já vítám návrh komise vést neformální debatu o obchodním rozměru uh, přeměny v naš, u našich jižních sousedů. Jak si dokážete představit, eh, stávající vývoj je velkým tématem na kolegiu Herberta Rompaj Rompuy sval mimořádnou zasedání rady na příští eh, pátek. A v, na 25. už to bude na řádném zasedání. A proto se můžeme eh, zaměřit strategicky nyní na toto téma tak abychom měli smysluplnější partnerství s arabskými partnery a abychom se lépe skonsolidovali a zajistili ekonomický blahobyt pro tyto partnery. Potřebujeme dlouhodobou perspektivu, jak si asi dokážete představit, já vám nemůžu. Já nemůžu předvídat obsah našeho nadcházejícího sdělení, ale vy jako parlament nám jistě můžete pomoci poskytnout pomoc našim jižním sousedům. Tisíce eh, odvážných lidí eh, vyšly na ulice a volají po změnách a my musíme pomoci eh, jim v jejich odvaze. Dlouhodobě nám to také dobře poslouží. Naším východiskem, pokud jde o obchodní frontu, tak tu, tam už jsme hodně daleko. Máme v volnou zónu obchodu s celým regionem, kromě Libii, na průmyslové zboží. S s Tripolisem jsme přerušili vyjednávání o rámcové dohodě. Některé země mají eh, dodatečný eh, přístup eh, na trh zemědělským zbožím. Egypt úplně zcela, ale není to pro všechny. Minulý rok jsme ehm, se dohodli se systém, na systému o řešení, k řešení sporů se čtyřmi zeměmi. S Marokem liberalizuje práva, ale máme problém, pokud jde o mobilitu pracovních sil. Ty země, které eh, dostanou eh, pokročilý eh, status, mohou dále vyjednávat o rozsáhlých zónách volného obchodu. To znamená, že by se nám mohlo podařit dosáhnout blížší integrace mezi našimi ekonomikami a na jednotném trhu EU. Co můžeme ještě udělat více? Vždycky je prostor k tomu toho udělat více. Pokud chceme zůstat v tomto regionu, budeme muset posílit eh, vztahy a musíme zajistit, abychom eh, podpořili eh, to, aby se tam demokracie a základní pravům dařilo a aby tam byly řádně zvolené vlády. Korupce vedla k prohnití této společnosti úplně až do jádra, takže eh, více obchodních investic bude znamenat eh, větší eh, závazek vůči veřejné odpovědnosti. Schopnost nabídnout mor, když se po nás víc chce, záleží na členských státech a na tom, jestli jsou ochotné přispět. A nemyslím tím nezbytně peníze. Tímto chci apelovat na vaši dlouhodobou vizi Máme zdravý obchodní vztah s tím regionem. 4% našeho dovozu eh, z vnějšku EU a 6% našich exportů eh, tam šlo v roce 2010. U obchodu investic můžeme eh, přiz, můžeme pomoci zainteresovaným vládám, pomoci znevýhodněné komunity. A mm, musíme také přesvědčit eh, společnost naši, že eh, obchod není eh, hrozba. Jak víte, obchod je dvoustranná příležitost, vytváří to příležitost pro nás i pro druhou stranu. Vážení kolegové, já bych dodal, že až povedeme tuto diskusi, tak také se pustíme do jádra té volby, jestli chceme nebo nechceme být protekcionisté. Pokud budeme chtít to opravdu udělat více pro region, a já si myslím, že politické je to nesmírně důležité, tak musíme být eh, ochotní otevřít naše trhy. Máme eh, daleko sáhlé eh, návrhy, které budeme nejdříve projednávat na kolegiu, ale bude si to vyžadovat také určitou odvahu parlamentu a rady pustit se do takových řešení. A jakmile eh, dokončíme ty návrhy, pane předsedo, i po této debatě eh, se k vám rád vrátím a projednáme s vámi podrobně. Děkuji vám, pane komisaře, eh, za tento co, toto vysvětlení k této otázce a nyní otevírám debatu. Jako první je tady Christopher Fielner. Děkuji mnohokrát. První věc, která mě napadla, když jsem si říkal, jak můžeme pomoci zemím, které se chtějí obnovit, především v tomto kontextu, tak eh, jsem si říkal, co jsme udělali pro západní Balkán. Jak jsme reagovali na tehdejší krizi, krizi jejich konfliktu. A Tehdy jsme jedno směrně tedy dali určitý možnost volného obchodu. Takže unilaterální volný obchod byl brán jako nástroj určitého podpůrného, podpůrné pomoci a měli jsme tady velice tvrdé diskuse nejen v našem výboru, ale také probíhaly velice tvrdé diskuse v Ženevě. Nicméně i v této oblasti by bylo dobré, abychom co nejdříve napsali nějaký návrh, zda bychom nemohli udělat něco podobného, jako jsme udělali pro západní Balkán a také pro Pakistán. Mohli bychom mít nějaké uspořádání volného obchodu, především co se týče Tuniska a Egyptu. Jak to vidí komise? Děkuji. Martin Kazak. Euh, Děkuji, pane předsedo. Jenom stručná otázka. Bavili jsme se ve výboru Funguje to nyní? Bavili jsme se o dohodě mezi Marokem a Evropskou unii a bavili jsme se o takové citlivé otázce, která se říkala, týkala eh, západní Sahary. Zda bychom měli také stáhnout tuto dohodu na tuto oblast, ale obrátili jsme se na Soudní službu Evropského parlamentu. Mě by zajímalo, zda komise už má nějaké stanovisko. Konkrétní stanovisko k této oblasti, zda tato dohoda se bude vztahovat také na západní Saharu, na, toto, na tuto oblast. Děkuji. Cristiano Muscardini. Grazie, presidente, Eh, Io... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Myslím, že tragédie, kterou, které jsme svědky, eh, nás musí také připomenout, že po mnoho let hospodářská politika je součástí e, zahraniční politiky a my jsme pomáhali vládám, které se nestaraly o dobro své populace. Takže dnes se hovoří o lidských právech, ale musíme si uvědomit, že to je Eh, otázka kulturní spěna s ekonomikou. Eh, a musíme to využít a nestratit to příležitost. My nemůžeme exportovat demokracii a eh, dobro. Můžeme pomáhat druhým zemím, aby našli potřebnou sílu, aby lidé zlepšili své postavení, aby posílili demokracii a aby také podniky eh, byly silnější. A já se tedy ptám, i když se hovořilo o tragedii v Pakistánu, hovořili jsme o zemědělství a někteří kolegové při té příležitosti v našem výboru přišli s návrhem eh, pro komisi o potřebě najít ve VTO pravidla, která zaručí, že Evropa může příhodně zasáhnout v případě eh, přírodních katastrof a podobně. My jsme chtěli eh, identifikovat problémy, které budou vznikat. A dnes eh, nesmíme mít strach, že nás VTO zablokuje. Že bude blokovat naše iniciativy. Musíme najít společná kritéria, která e, budeme moci uskutečnit. A dále dnes e, máme to štěstí, že ve dvou z těchto zemí už je alespoň provizorní vláda. A to nám dává výhodu, kdy Evropa může okamžitě jednat. Je to případ Tuniska a Egyptu. Takže bychom měli okamžitě hovořit o pomoci podnikům, tak aby e, vývoz zboží byl volnější a proto je potřeba, aby se tvořily podniky, které dokáží svoji podnikatelskou schopnost a e, nezaniknou kvůli nedostatku peněz. Možná e, máme tu možnost podniků, které spolupracují s Evropou e, kvůli turistice ještě uzavřu tedy svůj příspěvek, že potřebujeme okamžitě pomoci a každý, každá pomoc stabilitě by měla mít záruky lidských práv a to, že vlády přijdou s potřebnými reformami. Protože nesmíme eh, přestat trvat na principu lidských práv. A i na půdě VTO musíme eh, předvídat systémy okamžitého zásahu, které nám, abychom eh, nenaráželi na pravidla VTO při pomoci, jako tomu bylo v případě Pakistánu. Pan Scholz, děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat panu komisaři za vaše velice upřímné, jasné informace. Minulý týden jsme měli setkání s panem komisařem Filem, který nám vysvětlil, že je to takzvaná real politika Evropské unie vůči tomuto regionu, těmto vládám v podstatě úplně selhala. Musíme tedy vytvořit nový přístup a já bych chtěla zdůraznit, že to musí být velice komplexní a koherentní politický přístup vůči těmto zemím. A když se dostaneme k obchodním otázkám musíme možná udělat naprostou revizi našich dohod. Měli bychom udělat revizi všech asociačních dohod, které jsme uzavřeli s těmito zeměmi, partnerství, které jsme uzavřeli s těmito zeměmi, abychom měli příležitost prosadit jejich zájmy, také vzít v úvahu očekávání jejich lidu. Já souhlasím s tím, co říkala paní Muscadini, protože musíme pochopit, že ta důvěryhodnost a zodpovědnost je nyní v podstatě zkoušena. A my máme možnost vytvořit dobrou novou politiku sousedství, můžeme vytvořit přímé vztahy se všemi těmito zeměmi. Další věc je to možná takový nápad, možná to nespadá ani do vašich kompetencí, ale pokud by mělo vzniknout nějaké moratorium, co se týče auditu eh, externího dluhu, protože tyto autoritářské vlády vytvářejí dluh na úkor svých obyvatel. Co to konkrétně znamená? Že Evropský, Evropská unie by vyslala signál, tak to bychom pomohli okamžité ekonomické eh, situaci, ekonomickému oživení. Takže když se podíváme v Egyp, na Egypt a především na Libii, tak bychom měli pochopit, že tady vznikají nové velké výzvy, nové otázky, na které musí Evropská unie reagovat a musí v novém světle vytvořit naše vzájemné partnerství. Pan Zalewski. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji rovněž pan... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu komisaři. Já mám připomínku, kterou bych chtěl snést. E, na prvním místě je to následující otázka. My všichni jsme eh, pod vlivem toho, co se stane v severní Africe a eh, je to, myslím, začátek procesu, eh, který se může zkomplikovat. Může se stát chaotickým a je třeba opatření pro stabilitu, protože je to na, hra, na jižních hranicích Evropy a musíme hledat řešení eh, na naší straně. Jak můžeme stabilizovat situaci a učinit vše potřebné, aby se ta situace vyvíjela směrem, o kterým jste hovořil vy, paní Muscardini, eh, ve smyslu lidských práv a posílení demokracie. A musíme být realisty. Já si nejsem jist, zda naše reálná politika vůči severní Africe proš, prošla dobře zkouškou. My jsme eh, eh, provozovali různé politiky eh, v zahraničí a potřebujeme si dobře uvědomit, jaké máme hranice a nabídnout lepší návrhy vůči Libii, které, v které panuje diktátor a e, zlepšit podmínky, abychom mohli toto cestu. Já si myslím, a budu končit, že je třeba, abychom se vážněji snažili přejít k tomu, o čem hovořil pan komisař. Jedna z hlavních příčin toho, co se stalo v severní Africe, je to, že to eh, bylo po dlouhou dobu stranou. Máme globální ekonomiku, ale zůstávalo to eh, na straně. Eh, například, když se díváme na Egypt, je jasné, že musíme zlepšit situaci v našem zájmu i v zájmu těchto zemí. My jako Evropská unie musíme zaprvé přijít s projektem, který bude eh, obchodním nástrojem, ale také, který bude zahrnovat investice, technologie eh, v těchto oblastech, tak, aby se mohla rozvíjet ekonomika těchto zemí a aby se stal konkurenceschopnou v globálním světě dnešních dnů. A dále eh, musíme se snažit hledat spojence, spolupracovníky, abychom eh, tuto politiku eh, prováděli. Bez nich nemůžeme dělat nic. Například říci dnes, že otevřeme náš trh, že se musí vytvořit podmínky pro otevření našeho trhu, Eh, provádět volný obchod. Eh, to v situaci, která pane dnes, je nemožné. Vždyť my nemáme eh, protistranu, se kterou hovořit. Takže chci říci, že naše návrhy musí jít daleko, musí být dlouhodobé a musí to být reálná řešení a nesmíme zapomínat, jaká situace panuje v těchto zemích dnes. Takže eh, potřebujeme k tomu eh, mluvčího z těchto zemí. A závěrem byl Gladfelder a Nikol van der Klucht. A tímto jsem tedy uzavřel poznám, seznam řečníků. Különböző elemzések eh, egyetértenek abban. Děkuji, pane předsedo. Studie docházejí k závěru, že změny v eh, severní Africe jsou částečně důsledkem růstu cen potravin. Asi 2% globální populace žije v tomto regionu. A nakupuje asi 7% obilovin a 20% dovozu eh, pšenice eh, dochází, eh, tedy probíhá právě tam. Egypt je dovozcem pšenice číslo jedna. Růst populace v této části světa je tak vysoký, že výroba potravin prostě nestačí. 20 populace je mladší než 25 e, let. Musíme také věnovat pozornost e, tomu faktu, že tento region e, riskuje ztrátu vývozu zeleniny. Oni prostě nemají tu technologii k zajištění toho, aby tam nebyly žádné chemické zbytky v těch těch, eh, v té zelenině. Zkoušky na bezpečnost nebo na nezávadnost těch potravin eh, vedou k nálezům stále eh, většího překračování limitů na objem chemikálí v potravinách. Jsou to chemikálie, které jsou už v EU zakázané nebo zakázané dokonce i mezinárodně. To znamená, že Egypt a tato část eh, světa bude potřebovat technickou pomoc. Děkuji. Děkuji a závěrem Nikola Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Eh, téměř každý den se nás ptají, co Evropa dělá eh, v, ve situaci těchto pokusů o obnovení demokracie ve, středom, ve Středomoří a pořád nám eh, chybí politický návrh. Naše obchodní vztahy eh, s Marokem jsou standardní, ale eh, je to určitý významný rozdíl. Musíme Eh, podporovat země, které se vydaly na cestu demokracie a by mohly prosperovat. To je náš díl spolupráce, ale nemáme jasnou eh, protistranu a také ještě nemáme obchodní eh, reakci z těchto zemí, která by byla pozitivní. A potřebujeme ji, takže musíme využít toho, že čas tlačí a navázat vztahy s institucemi v Tunisku, v Egyptu, abychom připravili cestu eh, a to v tom duchu, který jsme žádali na komisi eh, i v případě Pakistánu. Ty obchodní nástroje eh, musí pomáhat zemím, které jsou v situaci humanitární katastrofy jako Pakistan, anebo jsou to demokracie, které potřebují podporu jako v Egyptu a v Tunisku. Také se chci zeptat, eh, jestli se komisaře mohou zeptat na Pakistan nebo později. Also... Vážení kolegové, dovolte mi, abych položil také dvě otázky. Jedna je otázka postupu z tisku jsem se dověděl, že komise eh, odložila vyjednávání slibí, čili bylo by dobré, aby nás přímo informoval pan komisař, protože parlament má právo na tuto informaci. Další věc. Je to zásadní otázka. co probírá náš výbor INTA s komisí, je také otázka, do jaké míry můžeme nebo bychom měli využít obchodní opatření a tak pomoci kýženému demokratickému rozvoji v těchto zemích. Protože toto povstání povede k daleko sáhlým demokratickým změnám v arabském světě. Ale doufáme, že to tak dopadne. Chceme tedy vědět, jaká je strategie, jaká filozofie bude použita, jaké obchodní nástroje, opatření bychom mohli použít, abychom povzbudili demokratický vývoj v těchto zemích. Můžeme se měli bychom v podstatě opakovat to, co jsme dělali v případě Pakistánu, kdy jsme zpětně reagovali. Naopak musíme v tomto případě vytvořit vizi, strategii, něco, na co se můžeme spolehnout. Čili zásadní otázka, kterou můžeme položit panu komisaři, je, zda tato filozofie, ta, zda tato strategie je připravována ze strany komise a do jaké míry obchodní politika by mohla a měla povzbudit demokratický přerod v těchto zemích, to tedy v našem blízkém sousedství. Protože to je věc, na kterou bychom měli v blízké budoucnosti odpovědět, aspoň doufám. Pane komisaři, prosím, děkuji, pane předsedo. Několik poslanců se zeptalo na možnost unilaterální liberalizace obchodu. Pan Fielner, také paní Rinaldi. A to jsme navrhli v případě Pakistánu. Řekli jsme tehdy, že to byla skutečně přírodní katastrofa, že bychom měli jednat, nebylo to možné prostřednictvím GSP, nebylo možné to dělat úplně unilaterálně, protože eh, je důležité také respektovat doložku MFN, takže jsme udělali určitou výjimku a vypracovali jsme takový návrh, který byl probrán s parlamentem, s radou. Myslím si, že ten návrh byl zcela zásadní a i když tedy v Evropské unii eh, byla požádána, aby nevyvážela určité citlivé výrobky, to znamená, že jsme neudělali plnou liberalizaci. Nicméně Některé země v Ženevě jsou proti tomu, aby se obchodní liberalizace propojovala s přírodními katastrofami. Já si myslím, že to o to víc bude platit v případě, pokud se nám rodí někde nějaká demokracie. Protože to by byl úplně nový argument, který by zazněl v Ženevě. Já si myslím, že tam na takové argumenty nejsou vůbec zvyklí. A pak přišla na pořad jednání regionální politika, to znamená politika sousedství v případě Pakistánu. A nakonec to dopadlo tak, že jsme to neprosadili, neprosadili jsme tuto výjimku v Ženevě, i když jsme se o to velice snažili. Ale neměli jsme jednomyslnost ani v případě návrhu, který se mohl pozměnit. Tady jenom chci poukázat na to, co bychom si teoreticky mohli přát, ale co je možné v praxi. Pan Kazak. E, obdrželi jsme dopis pana předsedy, který se týkal dopadů na e, dohodu s Marokem, především na tu oblast západní Sahary. Spadá to do působnosti paní Ešnové, takže ta odpoví na tento dotaz. Paní Muscardini také hovořila o té otázce unilaterálního obchodu a problém prozatímních vlád je to velký problém také pro obchod, protože obchod eh, předpokládá vyjednávání a myslím si, že celkem přirozeně, než eh, vzniknou ty nové systémy, než se budou do jisté míry alespoň stabilizovat. Bude to možná v některém případě trvat několik let, než budeme moci hovořit o stabilní situaci, ale teď máme prozatímní vládu. Logicky se vždy čeká na demokratické volby, čili pak se začne vyjednávat. Ta prozatímní vláda nemůže být vyloučena, ale je skutečně provizorní. Může být eh, svržena. Některé země nás dokonce žádají, abychom neposkytovala žádné nabídky v tuto situaci protože chtějí, aby naše pomoc byla poskytnuta na základě skutečných potřeb. Takže co se týče vyjednávání, často eh, slyšíme, že děláme provizorní kroky a musíme poskytnout takovou krizovou pomoc. Ta je teď nejdůležitější tak musí v tuto chvíli reagovat Evropská unie. Já si myslím, že se nám to daří. Poskytujeme humanitární pomoc. Paní Kristalina Georgieva je komisařkou pro tuto oblast. V tuto chvíli připravuje velice obsáhlou zprávu našich konkrétních kroků a my jsme první, kteří jsme se dostali do terénu, kteří jsou vysoce organizovaní. Věřím, že pan Schulz, pardon, Scholz má pravdu. Máme tady pana Šulce i Šolce. Měli bychom udělat revizi našich politik, protože současné dohody, a máme několik dohod, tak tyto dohody nevzali vůbec v úvahu politický systém. To jsme, od toho jsme odhlédli. Měli jsme stejné diskuse se všemi, snažili jsme se uzavřít eh, dohodu. Říkali jsme, že to je výhodné pro obě strany, ale nakonec můžeme skončit eh, v situaci, kdy některé země skutečně postupují směrem k demokracii, ale některé země mohou skončit v naprostém chaosu a některé mohou skončit někde na půl cesty, čili tyto jednotlivé prvky musíme vzít skutečně v úvahu mnohem víc než v minulosti. Ale k tomu se v tuto chvíli nechci moc vyjadřovat, protože nemám představu, kde se ty jednotlivé země teď nacházejí nechci skutečně se pouštět do těchto analýz. Pan Zalevský stejně velice správně zmínil tu úlohu určitého prostředníka. Pochopitelně ceny potravin v tom také hrají svoji úlohu. A bavíme se o tom, jak bychom to měli náležitě řešit. To řešíme v rámci komise. Pan Rinaldi. Já si myslím, že se to týká i těch otázek, které zazněly předtím. Vytvořit eh, kategorii vznikajících demokracii. Já si myslím, že by to vyvolalo velice složité diskuse v Ženevě. V Ženevě se řeší prostě obchod. Máte pravdu, je tam několik členů, kteří se o tom zmínili, protože obchod sám o sobě je vysoce politická záležitost. Nicméně přístup v Ženevě je čistě obchodní. Dále pozastavení vyjednávání. Vyjednávání v případě uzavírání dohod. Rámcová dohoda slibí, to byla smíšená dohoda. Jednak se to týkalo do obchodu, ale i jiných oblastí a Kety Eštnová vydala prohlášení, že došlo k pozastavení těchto vyjednávání. Já s tím naprosto souhlasím. Bylo to jasné, že nemůžeme za této situace, za těchto okolností pokračovat ve vyjednávání. Čili když obdržela otázku, tak bylo jasné, že to musí odložit. Já sám i bez dalších konzultací odpověděl úplně stejně, že došlo k pozastavení vyjednávání. Je to na bílé dni, že se to tak muselo řešit, takže nepotřebujete žádnou další konzultaci, abyste něco takového mohli prohlásit. A když se pozastaví vyjednávání, pokud jste partnerem vyjednávání, tak v podstatě, když ta vyjednávání nejsou uzavřena, tak jsou prostě pozastavena. Čili potřebujete nějaké rozhodnutí mezi radou a někým dalším, ale de facto ta vyjednávání jako taková prostě byla pozastavena. Myslím, pane předsedo, že jsem v podstatě odpověděl na většinu otázek. Zapomněl jsem na něco? Děkuji. Nikola Rinaldi, na vaši otázku už pan komisař odpověděl, že? Pakistánu. Nebo chcete ještě pořád ještě? No, ona ta eh, věc, pane předsedo, v Pakistánu, tam nedochází k žádnému pokroku v Ženevě. A taktická otázka, kterou bych eh, rád položil komisi, je, jestli si myslí, že hlasování na plenárním zasedání parlamentu by mohlo být užitečné v rámci debaty v Ženevě. Nebo eh, to nebude celkem k ničemu. Nikolo, je na parlamentu, aby se rozhodl, eh, hm, jestli o tom bude hlasovat na plenárce nebo ne, ale upřímně řečeno, nemyslím si, že to ovlivní proces v Ženevě. Akorát by to zdůraznilo naši porážku. Máme velice jasné stanovisko klíčových hráčů, že nejsou ochotni v tomto procesu pokračovat. Ale pane předsedo, pokud parlament eh, o tom chce hlasovat, tak prosím. Děkuji, pane komisaři. Takže eh, ještě jednou děkuji komisaři Dechichtovi za to, eh, že je, byl ochoten odpovědět na všechny naše dotazy a budu se s vámi těšit příště na viděnou. A nyní poprosím Pavla Zalevského, on je tady chvilku zastoupil, zatímco já se budu loučit s panem komisařem. Ladies and gentlemen, I would like to proceed further. Dámy a pánové, no. a teď se podívejme na další body. A sice číslo 10. Eh, Unie inovací, proměna Evropy pro svět po krizi. Naší zpravodajkou je, je paní Ines Weidere, ale bohužel není teď tady s námi kteří zastopí pan eh, Gaspary. Popíše tady návrh eh, stanoviska a návrh pozměňovacích návrhů. A pozmě, pozměňovací návrhy. Takže pane Gaspary, máte slovo. Vážení kolegy, eh, kolegové a kolegyně, já jsem eh, dostal eh, žádost od kolegyně, aby mě, eh, abych ji dnes zastoupil. My máme dnes zasedání EPP mimo město, takže kolegyně tam dnes je. A já bych tady přečetl její zprávu. Kdybych bývala věděla, že toto bude Eh, současně s zasedáním INTE, tak bych bývala eh, zrušila svůj účast na zasedání EPP, ale bohužel už to nebylo možné. Děkuji vám za pozornost, kterou eh, věnujete v inovační unii inovací. Ukazuje to, že všechny zajímá téma vlivu globálních krizí na EU růst EU a její konkurenceschopnost jsou velice důležité otázky veřejné zadávky, zadávání veřejných zakázek a netaritní bariéry. To je všechno, co je velice důležité. Pečlivě jsem zvážila eh, všechny pozměňovací návrhy a eh, většinu z nich zahrnu do závěrečného eh, ver, textu. Konkrétně to změněné stanovisko zdůrazní, že EU má být Eh, společenstvím, které řeší ekologické, eh, ekonomické i sociální eh, záležitosti. Já si myslím, že musí být společenstvím, které bude podporovat v ekologicky kompatibilní technologie, zavede dostupné evropské patenty a ochranu duševních práv, bude pomáhat tvorbě životních příležitostí a všechny ty další aspekty by měly být podpořeny. Také si myslím, že užitečné jsou pozměňovací návrhy eh, volající po eh, politické a finanční podpoře a eh, investicích do výzkumu a vývoje podle strategie 2020 po odbourání zbytečných bariér a bariér. Několik těch pozměňovacích návrhů nebylo příliš kompatibilních a proto eh, tady předložím několik kompromisů a ty kompromisní návrhy předložím dotyčným kolegům. A předem vám děkuji za vaše stanoviska a příspěvky. Kontaktujte mě, prosím, pokud budete mít nějaké eh, připomínky. To je všechno. Takže tolik eh, to, co říkala vaše kolegyně a já jsem připraven i vyřídit vaše příspěvky do debaty. Děkuji, Danieli. A teď eh, dáme slovo poslancům paní Josefa Anders z SAD se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Já udělám to tež. Budu hovořit jménem paní Francesky Balsány eh, a přečtu doslova to, co mi dala. Chtěla bych poděkovat za výbornou práci zpravodaje E, sdílím názor zpravodaje, že v rámci inovací v Evropské unii třeba věnovat pozornost těmto prvkům, podporovat výrobu a technologii, které jsou kompatibilní s životním prostředím, které e, jsou nízkouhlíkové a e, chrání autorská práva, zlepšení malých a středních podniků k financím a a internacionalizaci těchto podniků, eh, stabilizace směny, eh, eh, právní ochrana podniků v Evropské unii a v zahraničí a boj proti nekalé konkurenci a falsifikacím. Chceme přeměnit obchodní politiku Evropské unie v motor tvoření pracovních míst a abychom na světovém, ve světovém měřítku dokázali plnit strategii 2020. Eh, potřebujeme mít eh, kompetitivní obchodní politiku, která eh, dokáže investovat 10 produktu Evropské unie a je třeba eh, investovat do výzkumného programu, výměny výzkumníků na mezinárodní úrovni a dosáhnout spolupráce mezi vědou a podniky. Také jsem k dispozici eh, k připomínkám, které byste chtěli znát. Děkuji. Thank you very much. Uh, eh, Mr. Taylor, please. Děkuji mnohokrát, pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Já předložím stanovisko pana kolegy, který také nemůže být přítomen, vysvětlil, že předkládá devět pozměňovacích návrhů k této zprávě a doufá, že tyto návrhy zlepší celkový směr tohoto textu. Myslí si, že bychom měli mít konkrétnější vizi, měli bychom vědět, jak chce Evropa reagovat na svět po krizi a žádá, aby ostatní politické skupiny se s ním spojily a chce hovořit o několika vybraných internalizacích a nechci tedy hovořit o té tradiční průmyslové tendenci. To znamená, kde máme produktivní oblast, kde tedy Evropa je schopná získat určité konkurenční výhody, tak na ty by se měla změřit v následujících 30 letech. Naznačuje, že bychom měli mít průmysl, který bude efektivně využívat zdroje, bude naplňovat domácí poptávku, takže internalizace je takovým dodatkem, není to nahrazením domácí poptávky. A definice toho, co bychom měli považovat za neodůvodněné necelní bariéry. A zároveň také žádá, abychom měli e, nový přístup, co se týče e, ochrany a šíření nových technologií. Thank you very much, Mr. Taylor. Děkuji, pane Taylore. Ještě někdo další by chtěl něco říci? Pan Kaspáry, chtěl byste k tomu něco říci? Ne? Je zde někdo z komise? Kdo by se k tomu chtěl vyslovit? Také ne. Rád bych vás informoval, že hlasovat nebo ve výboru INTA budeme buď 15. nebo 16. března. takže to bude hlasování ve výboru. Nyní bod 11. Přechodná úprava pro dvoustrané dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Nicméně tady není pan Schlitter. Můžeme tedy postoupit k dalšímu bodu a pan Schlitter se vrátí, pak mu předáme slovo. Takže bod číslo 12. Evropská unie jako celosvětový činitel, její úloha a v mnohostranných organizacích. To je první výměna názoru k tomuto stanovisku. Je to zpráva z vlastního podnětu, kterou vypracovává AFET. Čili, jak jsem říkal, Evropská unie v multilaterálních organizacích. Také bereme v potaz možnost eh, Lisabonskou smlouvu, kdy se rozšiřuje působnost Evropské unie, kdy má možnost hovořit jedním hlasem v jednotlivých eh, mezinárodních organizacích na mezinárodní scéně. Navrhovatel je Jirk Leichtfried eh, za socialisty a demokraty. A byl jsem informován, že pan Martin bude hovořit jménem pana Leichtfrieda, takže prosím, pane Martine, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak již jste říkal, hovořím na základě poznámek mého kolegy Jorga. Zpráva na výboru pro zahraniční záležitosti se bude eh, zabývat eh, postavením EU v multilaterálních organizacích a analyzovat dopad Lisabonské smlouvy a nové možnosti eh, pro Unii hovořit jedním hlasem na mezinárodním poli. York ve své eh, zprávě z vlastní iniciativy také se bude eh, zabývat eh, možnosti toho, aby EU jednala jako globální aktér v systému globálního řízení, jako jsou skupiny G20, G8 a tak podobně a jejich vztahy v, tedy k OSN. INTA je jediná jediný výbor, který eh, zodpovídá za vztahy svého a dohodli jsme se, že eh, tato zpráva nebude obsahovat žádná doporučení eh, pro tuto oblast, ale bude se spolehat na naše doporučení. Vzhledem k tomu, že je velice omezený prostor pro tu zprávu, tak se George se, Georg chce zaměřovat na jenom tento aspekt a na nic jiného. Chce říci, že historicky Evropská unie je eh, odhodlána ve prospěch eh, multilateralismu. Existence eh, systému založeného na pravidlech zaručuje právní jistotu v oblasti mezinárodního obchodu a je ceným nástrojem pro zajištění spravedlivějšího rozdělení přínosů z globalizace. Evropská unie je plnoprávným členem VTO, je aktivním účastníkem struktur, které se snaží usnadnit eh, mezinárodní obchod, eh, jako je GATT a od roku 1995 VTO. EO má své vlastní obchodní politiky a rozšíření stávající obchodní politiky eh, vytvořené Lisabonskou smlouvou, to znamená, že se tam zahrnuje, zahrnují i investice Eh, tedy eh, posiluje eh, roli v EU v, v VTO. Evropská unie mm, musí hovořit jedním hlasem a Evropský komisař pro obchod vyjednává za všechny členské státy. Každá země EU je členem VTO o sobě, ale nebylo by skvělé jednat jako jeden blok. Evropská unie je také, je také členem. Totež neplatí u IMF nebo u Světové banky. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se delegace EU eh, eh, dále tedy eh, delegaci komise staly delegacemi EU. A ve světové organizaci máme stálou misi a nyní stálou delegaci u organizace OSN a dalších organizací v Ženevě. Šlo o to, že to jasnější rozdělení práce pomůže Unii nebo usnadní její práci v ženevských organizacích, včetně určitého sociálního rozměru. Ty eh, mezivládní dohody mohou mít vliv na změnu podmínek ve členech eh, VTO. Evropská unie si musí eh, být vědoma své eh, váhy v VTO a VTO musí trvat na eh, řešení těch záležitostí, jako je například obchod s, tule, s produkty z tuleňů. EU by měla posílit sekretariat eh, VTO, nebo svůj VTO a zvýšit podporu rozvojových členů VTO. Je důležité, aby EU, tam, nebo aby tam bylo e, zastoupení jak rozvinutých, tak rozvojových e, zemí. Aniž bychom chtěli e, spochybnit princip koncenzu v rozhodování VTO, my souhlasíme s tím, že napomůžeme vytváření tohoto koncenzu. Pokud jde o pravidla, která eh, se týkají eh, v implementace stávajících dohod, tak eh, transparentnost v vytváření obchodní politiky je legitimním požadavkem světových občanů. A kolega závěrem říká, i bez reform bychom měli činit kroky tím, že budeme v trvat na praktickém uplatňování rozhodnutí eh, VTO, jinak podkopáme jeho důvěryhodnost. Multilaterální konzistentnost v rámci eh, VTO eh, spočívá v tom, že je třeba, aby rozvojová politika byla uplatňována stejně jako ty ostatní a je důležité, aby EU si zachovala svoji roli v VTO a aby její kroky tam byly v souladu s tím, co dělají mezinárodní, dělá EU jinde. Já souhlasím prakticky se vším, co tady Jorg říká. Děkuji. Eh, pan Martine, je nějaký poslanec, který by k tomu chtěl něco říci? Pan Schulz. Děkuji. Já jsem si s, s velkým zájmem vyslechl ústup, tedy úvodí Jirga Like Freedom. Já si myslím, že tohle je jeden z klíčových problémů. Tady eh, se musíme vyjádřit eh, podstatně eh, k té naší roli v mezi multilaterálních organizacích. Já jsem připraven spolupracovat s panem zpravodajem. Děkuji panu Šolcovi. Říká pan předseda, ještě někdo? Ne. Je to nesmírně důležitý problém eh, pro eh, Unii a pro její efektivitu. Takže bylo eh, velice důležité vyslechnout si stanovisko komise. Máme tady někoho z komise? Nějaký zástupce komise? Takže to si stěžuji. Protože to není poprvé, kdy tady komise nereaguje na debatu, která tady probíhá. A myslím si, že zejména v této oblasti by eh, bylo velice důležité, abychom zde eh, eh, si vyslechli názory komise. Takže teď bych vám rád nastínil kalendář naší práce. Dnes máme tady výměnu názorů k této věci, potom na výboru INTA budeme mít projednávání návrhu zprávy nebo stanoviska k, té, k tomu návrhu zprávy. To bude 15. března. Bude po zasedání AFETu, které proběhne také vlastně dnes. Probíhá dnes. Lhůta pro pozdě... předložení pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska je možná 22. března a hlasování na výboru bude 13. dubna. A AFED potom budeme hlasovat o té zprávě 20. A očekáváme, že plenární zasedání se bude hlasovat v květnu. A pan eh, Šlitr již přibyl, takže se můžeme vrátit k bodu 11. Přechodná ujednání k probilaterální investiční dohody mezi členskými státy a třetími eh, zeměmi. Naším zpravodajem tedy pan Karl Schlitter. A dnes budeme projednávat pozměňovací návrhy. Nyní se dostáváme k druhému projednání mm, pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu nařízení. Lohuta pro jejich podání byla 20. ledna a celkem jich máme 184. Včera pan Schlitter uspořádal jednání a teď dostává slovo. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se za spoždění. Byly nějaké technické problémy v televizním studiu. A mě zajímá tato oblast, protože si zaslouží naši pozornost. A to z pochopitelných důvodů. Investice z Evropy jsou ohromné a investice do Evropy se zvyšují. A Některé tyto dohody jsou velice důležité pro podniky, které poskytují tyto investice. Lidé mají pocit a hlavně se obávají toho, co se může stát, pokud toto přechodné období nevyjde. Nicméně jsem zaznamenal, že všechny politické skupiny, všichni chtějí, aby tato přechodná úprava proběhla rozumným způsobem. To znamená, že se nám daří hledat kompromisní návrhy. Doufám, že se na ně shodnou všechny politické skupiny a myslím si, že pro nás je nezbytné eh, také mít souhlas ze strany rady. Pokud eh, se dohodneme, tak asi dojdeme k závěru, že ne všechno bude tak, jak jsme si přáli a myslím si, že rada také nepřijme náš návrh eh, bez jakékoliv změny. Takže pokud to bereme tak, že to je produkt, který dáváme radě k vyjednávání, tak bychom se na tom měli dohodnout a pak uvidíme, ehm, co zvládne vlada, eh, rada během prvního čtení. Nicméně rada do této chvíle nedala vůbec eh, žádný signál, protože čekají na nás, co připravíme my. Nicméně, když se podívám na pozměňovací návrhy, tak to vypadá, že se ubíráme všemi nejrůznějšími směry. Myslím si, že konsolidační proces neustále probíhá, jednak mezi námi v rámci jednotlivých politických skupin, jednak se o tom zmínili členové EPP, Měli jsme dlouhé, složité, ale konstruktivní jednání včera spolu se stínovými zpravodaji a snažíme se najít určitý prostor, kde tedy můžeme najít nějakou schodu. Dnes jsem Nejdříve jsem se spojil s členy, kteří podali pozměňovací návrhy, informovala jsem je o možných kompromisech, setkali jsme se včera, většinu těch kompromisních návrhů jsme vytvořili, zítra ráno nebo možná dneska večer je ještě rozešlu a uvidíme, kde máme manevrovací prostor. Tento prostor je, doufám, v tom, že se shodneme, že ty staré prvky zůstanou, že podmínkou samozřejmě, že to nebude v rozporu s evropskými zákony a že také společnosti budou schopny zavírat nové dohody. Nicméně také většina z nás se shodla na tom, že tyto dohody by neměly blokovat další vývoj evropských dohod, dohod Evropské unie. Čili každá země, pokud chce uzavřít eh, svoji smlouvu, tak by se vždy měla snažit nejdříve o to, zda nej, není možné vytvořit evropskou dohodu. Tak budeme mít společný základ. A musíme vytvořit podmínky, kdy má komise právo opětovně vyjednávat podmínky nebo naopak eh, stáhnout eh, určitou dohodu. V tomto ohledu jsme celkem jednotní. Pokud to bude v rozporu s evropským zákonem, tak ano. Pokud se to týká jednotlivých politik, tak tam jsme ještě nenašli společný kompromis, ale většina skupin souhlasí, že to nemůže blokovat politiky, musíme najít správnou formulaci, ale ta politika nebo ty jednotlivé politiky tam hrají úlohu, nicméně jsme nesformulovali, jak eh, zvážit ty politiky. Nicméně je celkem jasné, že to bude kombinace politik, obchodu a v tom případě ta dohoda by neměla blokovat politiky, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zdá se, že na tomto základě se shodneme. Také jsme se domluvili, že transparentnost nestačí. Jak to budeme řešit, v jakém článku, to jsme se ještě nedohodli, ale transparentnost tam se hrává úlohu, protože kompetence se nyní změnily v Evropské unii. I částečně komise by měla mít přístup, pokud by se řešily nějaké soudní spory. Je tedy jasné, že v případě sporů komise bude sehrávat úlohu, nebo by měla mít aspoň přístup k těmto případům. V tuto chvíli nemají přístup k dokumentům, což nám přijde naprosto nelogické. Komise má velice dobré postupy, co se týče například důvěrných informací, ale to, že nemají k dispozici vůbec žádnou dokumentaci, to je podle našeho názoru špatné. V zásadě jsem shodnul asi ty nejdůležitější prvky naší včerejší diskuse. Musím říct, že to bylo těžké, ale vždy se nám podařilo nějak dohodnout doufám, že nakonec se, se dohodneme a budeme moci hlasovat 16. Čili blížíme se k dohodě, ale ještě tam prostě nejsme. Já možná navrhuji, abychom to hlasování eh, odložili o jednu schůzi, protože ta dobrá dohoda by zcela jistě pomohla Evropskému parlamentu při vynávání s radou později. Eh, záleží na sekretariátu, ale pokud tedy nemusíme hlasovat 16. bylo by dobré dát si trochu víc času. Pokud chceme, aby to fungovalo, pokud chceme chránit investice, ale i jiné zájmy, aby to celé náležitě fungovalo, aby všichni pochopili a interpretovali stejně text, tak eh, je to důležité a také to napomůže té spolupráci s radou. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A jako stínový zpravodaj bych vám chtěl poděkovat za vaši práci, že se vám podařilo najít tyto kompromisy. Všichni si toho, myslím, vysoce cení. A nyní má slovo pan Kaspary. Ähm, Děkuji, pane předsedo, kolegové. Äh, u všech dohod äh, se tomu velice věnujeme. Já jako Eh, stínový zpravodaj také velice děkuji panu Šliterovi, že s námi hodně hovořil se všemi kolegami a my jsme se snažili najít optimální řešení. Někdy uh, si dělám starost, co uděláme uh, z odstavci 5 a 6. Uh, Evropská komise, jak to tady bylo často řečeno na našem výboru, komise spí na vavřínech během let v této otázce. Evropská unie teď má novou kompetenci na bilaterální dohody, ale nevěnuje se tomu a zdá se mi, že je tu velká potíž. Budoucí E, dohoda může spochybnit ty předchozí dohody. A my v parlamentu hovoříme o těch starých dohodách. A e, jsou tu podniky, které e, využívají těchto investičních dohod, které je chrání a zahraniční vlády a podniky v zahraničí jsou velice nervózní, když sledují diskusy, která probíhá. Takže eh, chtělo by to, eh, abychom se tomu věnovali, zejména odstavce 5 a 6. Aby eh, naše obchodní podniky a naši společníci našli řešení ve vztahu k bývalým dohodám. My bojujeme o, za ty e, dobré investiční dohody v Evropě a musíme e, to všechno přepracovat. Děkuji velice, pane Šlitře, za čas, který se tomu věnoval a že se snažíte hledat správné řešení ale víme, že ten dopad eh, naší činnosti bude mít velký vliv eh, ve světě investic. Děkuji, Danieli. Pan Fianer. Já tycker det, låter, det, det låter väldigt positivt det som Karl berättar om. Och... Děkuji. Eh, ano, zní to velice příznivě. Je tu všeobecný pocit, že hledáme společný terén, abychom se dohodli. tak tedy eh, stejně jako názor pana Kaspera, já si myslím, že nejdůležitější jsou články 5 a 6. Vidíme, že potřebujeme právní jistotu, právní jistota, která nám řekne, že komise měla pravdu a že můžeme argumentovat. Hledáme velice těžké řešení, abychom eh, dokázali zachovat tu rovnováhu té vyložená akrobacie. Potřebujeme, aby ty staré dohody zůstaly v platnosti a aby komise eh, je mohla odvolat, zrušit, protože nejsou v souladu s novou Lisabonskou smlouvou. Takže potřebujeme tady hlavně právní jistotu. A druhá věc, eh, nad kterou se musíme zamyslet, je zodpovědnost komise, aby eh, opravila chyby eh, v bilaterálních smlouvách, aby to bylo spravedlivé. V praxi nevím, jestli jsem realistou, když si myslím, že komise proskoumá těch 100 bilaterálních dohod, eh, aby to bylo spravedlivé. Komise je vynikající v mnoha stránkách, ale aby všechno proskoumala, eh, všechny ty současné bilaterální dohody, to bude trvat aspoň rok, eh, co se týče praktické stránky, takže nemějme iluze. To byly moje dva body, které mě napadly ale rád se znovu sejdu eh, s, se spravodem a stínovými zpravodaji, abychom eh, zjemnili tyto body a našli určitou právní jistotu. Děkuji. Je tady ještě další kolega? Pokud ne, tak možná já jako stínový zpravodaj jménem EPP bych chtěl řekl několik poznámek. Čili jaký máme skutečný konsenzus? Co nikdo znepochybňuje? Je otázka budoucnosti. Tedy vyjednávání nových evropských investičních dohod. Všichni chtějí, aby komise vedla tato vyjednávání Všichni chtějí vybavit eh, komisi náležitými nástroje, aby mohla uzavřít eh, takováto vyjednávání. To je velice pozitivní, protože máme určité signály, že někteří partneři chtějí komise, aby fungovala jako takový notář, aby si to vyjednávali členské státy, oni jim to jenom potvrdili. Reálně si myslíme, že musíme ponechat stávající závazné bilaterální investiční dohody, nicméně máme ještě prostor pro kompromis, alespoň musíme vyjasnit jednotlivá stanoviska. Protože na jedné straně máme kolegy, a to je tady stanovisko EPP, nedovedeme si představit, že stávající e, závazné dohody by byly nějak spochybněny, protože například by neodpovídaly evropským politikám, které jsou v článku 21 smlouvy. Jsou tady kolegové, kteří věří, že je to možné. Takže abychom otevřeli tuto možnost, tak tím vytváříme právní nejistotu. A to zdůraznil kolega Kaspary. Já věřím, že to je jedna z klíčových otázek. Všichni chceme mít v budoucnosti evropské investiční smlouvy, chceme mít společnou investiční politiku, nicméně dobře regulovanou. A možná bychom měli zvážit, především poté, co říkal pan Kaspary, měli bychom zvážit pozici, stanovisko našeho výboru s ohledem na možnost nebo možná malou možnost eh, revize těchto bilaterálních eh, dohod. A to velice záhy, protože to je zásadní problém, který mezi sebou řešíme a bylo by dobré to vyjasnit. To by mohlo jaksi usmířit nebo ujistit eh, všechny partnery investory. Čili bych chtěl poděkovat eh, panu Šlitrovi, panu zpravodaji, že se mu podařilo najít eh, daného kompromisu. Pane Šlitre, prosím, máte možnost. Well, thank you. Um, it's clear, Christopher, Daniel, you also... Je to uh, úplně jasné. Vy jste všichni zmínili, že kritickými jádry jsou články 5 a 6. To znamená zastávací dohoda. To znamená eh, přehodnocení a důsledek přehodnocení stávajících dohod. Ano, a na, na tom jsme strávili eh, tři čtvrtě stávajícího jednání. Nicméně mám eh, ten pocit, že někdy si nedokážeme představit systém, který bude naprosto neprůstřelný. Většina politiků by to ani nechtěla, protože díky investiční politiku, protože nemůžeme chránit investiční politiku před eh, ostatními politikami. Dokážu si představit, že eh, všechny ty různé politiky by nám mohly pomoci dosáhnout eh, cílu Evropské unie, ale tady jsme hodně, to hodně daleko. Tady se investoři bolí, bojí v diktátu nějaké obchodní politiky, ale tak to bohužel není. Dále se ovšem zdá, že většina eh, lidí si myslí, že by to byla úplná, úplná ochrana investičních dohod před zbytkem světa. Pokud nechceme vytvořit, my, my nechceme vytvořit zbytečné obavy, ale nechceme vytvořit eh, prostor pro investice, který by byl nedotknutelný jinak, jinou politikou. Chceme, aby to byly bezpečné investice, nicméně nechráněné úplně především, protože uvědomme si, že my jsme také příjemci eh, spousty prostředků a někdy máme problémy ohledně státních monopolů s stížností ze třetích zemí. Nikdy se nedokážete představit úplnou ochranu té politiky. Dnes už máme článek 258 smlouvy, jak pan Filner uh, Eh, na to poukazoval. Tam nás můžou vzít k soudu a to bude trvat spoustu času a není to ale praktické. Takže eh, pokud dohoda eh, vytváří nějaký, nějakou zásadní překážku, tak tam bude problém a jinak bychom se s měli dohodnout. Pokud by se nám podařilo eh, vytvořit nějaký eh, zvláštní bezpečnostní nárazník pro všechny, eh, koho to, kdo mají obavy, pokud se nám podaří vytvořit ten regulační postup s přeskumem, dnes se tomu říká delegované akty, tak pokud se komise rozhodne, a také pamatujte na ten postup navržený v kompromisech, pokud se při přehodnocení nalezne nesoulad, tak prvním krokem bude požádat členský stát, aby to znovu projednal. A pokud se to nepodaří, tak vytvořit eh, evropskou investiční, vyjednat evropskou investiční smlouvu. A pokud to selže, tak jenom potom bude moci eh, komise rozhodnout o zrušení. A včera jsme říkali, že bychom tam dali eh, ještě další pojistku, že by parlament mohl namítat něco. A ten investor, který se tak bude bát, a každopádně to, bude, to zůstane v platnosti 30 let kvůli pravidlům VTO. Takže každý investor, který si myslí, eh, který, který je tak jako ne, znepokojen s každou investicí, tak by měl asi dělat úplně něco jiného, než eh, investovat v zahraničí. Takže doufám, že se nám podaří nalézt řešení v tomto smyslu. A včera jsem měl ten pocit, že se nám, eh, že se pohybujeme, nicméně zatím neznáme ještě přesnou formulaci. Děkuji vám, pane Šlitře. Mnohokrát zde byla zmíněna komise. Je tady někdo za komisi? A paní Buš, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za všechny eh, názory zde vyjádřené v debatě, bylo to velice eh, užitečné a zajímavé. Z té debaty vyplývá, eh, že komise se sami eh, shodne na eh, zásadních cílích nařízení, a sice právní jistota, stabilita pro investory. Proto jsme navrhli to jasné a časově neomezené Eh, pozůstání v platnosti pro ty eh, stávající dohody. Nicméně všichni si uvědomujeme, že by měl existovat mechanismus, který by umožnil Evropské unii reagovat v případě, že se vyskytují problémy. Pan Gaspary eh, má pravdu, když říká, že už máme nástroje ve vytýkacím řízení. Nicméně eh, správně poukazuje na to, že z hlediska právní jistoty eh, to nemusí být úplně praktické. A vytýkací řízení hm, nenechává mnoho eh, variant pro případ problému. Takže komise navrhla proto články 5 a 6, kterými by se umožní tyto různé varianty a jejich projednání s členskými státy. Cílem samozřejmě nebylo automaticky eh, stáhnout eh, to povolení eh, po pětileté revizní lhůtě. Ta revize měla, to přehodnocení mělo vést ke zprávě komise, která by ukazovala na možné problémy a mm, na to, jak, jakým problémům musíme čelit v budoucnosti mechanismus eh, odvolání by měl být, nebo zrušení by měl být eh, opatřením až v poslední instanci. My si uvědomujeme, že to znění těch dvou článků možná není dostatečně jasné a možná bude třeba ho doladit, tak abychom eh, zajistili transparentnost a jistotu. A, a v tomto smyslu eh, vyjadřuji ochotu komise dále vést debatu s eh, parlamentem i radou na hledání eh, možného kompromisu, který by posloužil jak zájmu evropských investorů, i by byl v souladu s evropskými zákony a politikou. Děkuji vám, paní Bušo, za připomínky. Já si myslím, že alespoň v některých eh, důležitých eh, ohledech ještě existuje prostor pro kompromis. A také si myslím, že bychom eh, se jim měli zabývat dále. Pokud je o náš harmonogram, tak přijetí zprávy by mělo proběhnout 15. až 16. března, ale samozřejmě chápu, že pan Schlitter rozhodne o tom, jestli ještě neexistuje prostor pro nalezení nějakého lepšího řešení. Takže v takovém případě bychom to mohli změnit. Vitale? Možná, že bys k tomu ještě něco chtěl říct? Takže eh, Vital, Vidal bude pokračovat. Check. You forgot to mention this, it's important. Uh, Děkuji, Pavle, že jsi mě nahradil. Takže předtím, než se dostaneme k bodu 13, tak bych vás chtěla informovat, že zápis ze schůze koordinátorů byly eh, rozdán. Takže opět, pokud nebudou žádné námitky, tak do konce této schůze eh, bude tento zápis považován za přijatý. To je tedy povinné sdělení. A teď se dostáváme k bodu 13. Je to projednání otázky k ústnímu zodpovězení. Týká se to dohody o volném obchodu s Indií. A Koordinátoři budou, nebo rozhodli 7. února. Připravili jsme text otázky pro komisi. Tento text byl rozdán ke zvážení a teď ještě závisí na schválení ze strany EPP, dále S D E C L D G GUE, Zelených. Čili musíme v první řadě rozhodnout, zda budeme hlasovat o textu, jak byl předložen, a nebo zda umožníme předkládání pozměňovacích návrhů. Což by bylo 4. března a potom bychom o textu hlasovali 15. března. Tak pan Fielner. Děkuji mnohokrát. Důvod, proč jsme to odložili, v tomto případě jsme se ještě plně neschodli na tom, jak to naformulovat a myslím si, že je možnost dohody, ale ne na základě předloženého textu. Je to především bod číslo dvě, který by měl být pozměněn. Čili navrhuje, abychom změnili první odstavec druhého článku. Také se to týká farmaceutického průmyslu, protože to je právě, jsou ta generika, jsou to, je to přístup k lékům, to je velice důležité, ale měli bychom řešit také otázku eh, vědy a výzkumu v Evropě. Čili to bychom měli formulovat v této otázce. Z tohoto důvodu si myslím, že bohužel bychom měli umožnit předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Chce něco říct zástupce EPP? To tedy znamená, že budeme hlasovat. Já za PP nemám připomínek, akorát se zájmem eh, jsem toto vzal na vědomí. Ale rád bych eh, se ještě vrátil k bodu jedna. Tam jde o tu trvalou udržitelnost. Já si myslím, že tam je důležité, aby eh, to nepřišlo, až když už bude vyjednaný zbytek. A pak bychom eh, nechtěli zjistit, jestli by se tam ještě dát tři, čtyři řádky k sociálním a ekologickým problémům souvisejícím s trvalou udržitelností. Já si myslím, že to jsou důležitá průřezová témata, která při vyjednávání a zpracovávání smluvního textu musí být eh, bezpodmínečně eh, zohledněna. S těmi formulacemi teď eh, jsem spokojen, ale pokud budeme k tomu chtít eh, nějaké usnesení, tak v tom usnesení, na to usnesení bychom si měli nechat více času, jinak bych byl schopen žít s tím dnešním kompromisem. Dobře. Takže zdá se, že to není dohoda. Budeme hlasovat o textu tak jak je, ale tedy dáme možnost předkládání pozměňovacích návrhů, to znamená do 4. března do 6. do večera. Další bod, různé, tedy teď můžeme zahájit eh, schůzi koordinátoru a dovolte mi, abych požádal všechny osoby, které jsou přítomny, ale které nemohou zůstat na zasedání koordinátorů, aby opustili tuto místnost eh, potichu a co možná nejrychleji. Děkuji. Only coordinators, the secretariat of the committee. Pouze právní služba, sekretariát, koordinátoři, oficiální zástupci politických stran a asistenti koordinátorů mohou zůstat.